schůzi přerušenou dne 24. května 2012 za obnovenou. Protokol a schválené texty ze 24. května eh, máte k dispozici a táží se, zdali máte námitky vůči protokolu. Není-li tomu tak, eh, jsou tyto eh, dokumenty i protokol schváleny. Milé kolegyně a kolegové, na tribuně bych chtěl pozdravit delegaci